Right. Um, good afternoon, ladies. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Byla bych ráda, kdybychom mohli schválit nejprve pořád jednání. Pod bodem 4 eh, vás budu stručně informovat o probíhajícím trialogu, který se týká lanových drah, eh, plynových spotřebičích a Eh, ochranných eh, pomůckách a budu také informovat o jednáních o reformě práv duševního vlastnictví a autorských práv. Hmm, chci také říci, že jsme zavedli nové QR kódy. Ty vám umožní přistoupit ke všem dokumentům pro jednání pouze tím, že si načtete tento QR kód. Zatím se zdá, že to úplně dokonale nefunguje ale prostě někdy je potřeba to, eh, ty digitální technologie ještě poupravit, aby skutečně fungovalo a mělo by vám to tedy poskytnout velice snadný přístup online k našim dokumentům, tak abychom mohli skutečně pracovat bez papíru. A také výbor ITRE se rozhodl, že ve své reakci, která se týká digitálního jednotného trhu, budou také postupovat bez papíru. Toto jednání můžete sledovat také online na aplikaci e-meeting a také je webstreamováno. A také máme k dispozici novou verzi našeho newsletteru. A ještě jedno oznámení ze strany předsedkyně. Zítřejší jednání se bude konat v sále 4 Q1. 4 Q1, nikoli tedy zde. Pokud se podívám na ten obrázek na tom newsletteru, tak mám velkou radost. My jsme tam eh, na tu titulní stranu vybrali fotografii eh, z našeho výletu do Spojených států, do Silicon Valley. Máme tam také našeho čestného člena, takže je skvělé, že zde v tom newsletteru máme zprávu o návštěvě do Silicon Valley. Nyní tedy schválíme zápis z, jedna, z minulého jednání. Má k tomu někdo něco? Nemá, dobře. Takže schváleno. Nyní tedy k těm eh, trialogům, které se týkají spotřebičů plynných paliv, ochranných pomůcek a lanových dráh. My jsme dokončili trialog a dohodli jsme se na všech dosud nevyřešených otázkách, jak s komisí, tak s radou, a to u všech těch eh, tří věcí. Antonio López byl eh, tedy zpravodajem za ty nové dráhy, ten už to měl připravené před létem, Katrin Stieler bych také chtěla poděkovat. Ta pracovala na těch plynných spotřebičích a poděkovat bych chtěla všem stínovým zpravodajům a také všem zaměstnancům. Jsou to témata, která se týkají eh, bezpečnosti a zabezpečení pro lidi, které eh, zde zastupujeme a doufám, že se podaří tedy zajistit větší bezpečnost na pracovních eh, místech. Dnes jistě o Budeme také diskutovat o standardech pro automobily na schůzi koordinátorů. Objevilo se to opět v médiích a zde je také třeba celou řadu bezpečnostních prvků sjednotit a e, celé to zjednodušit, tu právní úpravu. Pokud jde o aktuální informace od pracovní skupiny, která se zabývá reformou práv duševního vlastnictví a autorských práv, e, Catherine, děkuji paní předsedkyně. To jednání se konalo minulý týden ve čtvrtek. Účastnil se toho ještě jeden kolega z výboru a zaměřili jsme se především na to, jak zlepšit přeshraniční dostupnost audiovizuálních děl v Evropské unii. Vyslechli jsme si velký počet účastníků, kteří měli každý pět minut na prezentaci a Poté jsme měli také určité nepřihlášené, neočekávané příspěvky a následovala poté diskuse. Mě v té debatě velice překvapilo, že skutečně je třeba změnit ten stávající podnikatelský model a to z velice platných důvodů. Ta digitální realita, ve které žijeme, ta ještě ze strany eh, celé řady těch lidí, kteří se účastnili té pracovní skupiny, není plně uznána. Proto je třeba vést skutečnou debatu, která se týká těch nových návrhů v oblasti IPR. A myslím si, že ta pracovní eh, skupina, že tedy se zabývá velice eh, složitým tými tématy, jejich velice široká škála a ta pracovní skupina patrně bude fungovat až do konce roku. Ukazuje se, že někteří účastníci preferují tu stávající situaci, to znamená nic neměnit, ale my máme pocit, že pokud eh, nebudeme ty změny provádět, tak bychom v budoucnosti mohli čelit závažnějším problémům, například v oblasti pirátství. A já doufám, že tomu se podaří eh, zabránit. Rovněž spolu s dalšími výbory, které mají eh, tuto věc, eh, tedy především tu reformu autorských práv ve své působnosti. Spotřebitelé v té debatě nebyli příliš často zmiňováni a to nepoměrně zklamalo. Nevím, zda kolega chce k tomu něco doplnit. Dané? Ano. Já souhlasím s tím, co Catherine řekla. Já jsem také byl zklamán, protože já jsem měl pocit, že se tam nedíváme do budoucnosti, ale deset let do minulosti. Mne to velmi znepokojilo a velice takovouto diskusi sám pro sebe si spochybňuji. Ale těch podnikatelských modelů je celá řada a zdá se, že ne všechny jsou otevřeny stávajícím možnostem. Já si myslím, že je třeba, aby naopak ty modely se snažily spotřebitelům poskytnout co nejlepší služby. Myslím si, že ta diskuse byla poměrně dobrá, ale jsme jistě ještě velice daleko od nějakého koncenzu. Dobře. Očekává se, že v prosinci k tomu komisař bude mít prohlášení. Ještě někdo by se chtěl k tomuto bodu vyjádřit, podělit se s námi o své úvahy? Ne, dobře. Takže další bod na pořadu jednání se týká zprávy Anelin van Boyset eh, směrem k lepší regulaci jednotného trhu. Máme zde 197 pozměňovacích návrhů, 119 v první lhůtě, 78 pak v té druhé lhůtě. My jsme stanovili tu druhou lhůtu, protože ta studie, kterou jsme zadali, eh, byla vydána později, takže jsme chtěli umožnit eh, podávání pozměňovacích návrhů i k tématům, kterými se zabývala ta studie. Anelin van Boswit, eh, chtěla byste vysvětlit eh, tu stávající situaci, pokud jde o vaši zprávu a potom dám slovo stínovým zpravodajům, i když ten za EPP zde není. Brzy přijde Panos, který předsedá zasedání společných výborů. Takže Anelín, prosím. Eh, thank you very... Děkuji. Vicky. Děkuji. Jako stínová zpravodajka. Já už bylo řečeno, že teď sedíme po druhé společně abychom popřemýšleli o, e, o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy poté, co byla předložena studie, kterou jsme jako výbor zadali. A bylo méně, bylo to méně um, jednodušší, než jsem na začátku očekávala. Zpráva vlastně měla už ve výboru eh, být předložena k hlasování v červenci, eh, pak ještě tady byla druhá lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a tím se to celé trošku um, ehm, spozdilo. A doufám ale, že zítra ehm, hlasováním ehm, se dostaneme v celém procesu k pozitivnímu eh, konci. A ráda bych využila příležitosti k tomu, abych poděkovala všem, kteří eh, předložili pozměňovací návrhy a kteří se účastnili diskuze a eh, eh, kteří také předkládali kompromisní pozměňovací návrhy. Dnes odpoledne jsme ještě jednou seděli se všemi stínovými zpravodaji a probírali některé důležité body. A myslím si, že Eh, jsme pracovali velmi mm, efektivně, velmi konstruktivně. Eh, doufám, že takto se dopracujeme k mm, obsáhlému eh, textu, který bude představovat koncens. Pro mě je důležité, abychom před sebou měli zprávu, která bude znamenat skutečné vylepšení eh, regulace na jednotném trhu. Musíme si ujasnit, čeho chceme dosáhnout eh, evropskou legislativou a musíme přemýšlet o tom, jakým způsobem chceme těchto cílů dosáhnout. Dodržování principu subsidiarity lepší ehm, zhodnocení dopadů, ehm, poradenské rozhovory s těmi, kteří jsou eh, zahaj obhají zájmy ehm, a mm, také neustále vyhodnocování. To je pro nás eh, rozhodující. A také doufám, že tady ve eh, výboru zítra vyšleme jasný signál i občanům a budeme moci říci ano, pracujeme na dobré evropské legislativě, která po, po přijde se novými stimuly a nebude frustrující. A doufám, že toho se nám podaří eh, zítra dosáhnout, že na to nezapomeneme i zítra při hlasování. A eh, v této druhé vlně, dá se říci, vlastně nemám, eh, jsem nepředložila žádné nové pozměňovací návrhy, ale ráda bych předala ještě slovo i jiným stínovým zpravodajům. Dvě osoby, dvěma osobám bych chtěla obzvláště poděkovat. a ne Sofii, mojí asistence, a také bych chtěla ještě poděkovat obzvlášť e, poradci ECR, který nám velmi pomohl. Děkuji. A teď bych ráda ještě předala slovo ostatním stínovým zpravodajům. Děkuji, Anemarie. Anemarie. Děkuji. Já si myslím, že to byl dobrý um, proces. Velmi bych chtěla poděkovat zpravodajkyni Anely eh, za to, že nás všechny začlenila. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku a EPP podpoří všechny kompromisní pozměňovací návrhy. Dovolte mi, abych eh, pouze obecně řekla, že toto je natolik velmi důležitá zpráva, protože eh, to je opravdu jdeme, sledujeme linii Ehm, ehm, ehm, tuto linii, abychom byli účinnější, méně eh, byrokratičtí. Eh, tady nejde o redukování práv jde o snížení dodatečné byrokracie, jde o to, aby to celé bylo proveditelnější, to, co děláme s jednotným trhem, abychom tady do toho, abychom dostali skutečný život do společnosti a sice um, uměrným způsobem chceme vyjasnit, co budeme chtít udělat více na evropské úrovni, na jednotném trhu, něco, co by mělo přidanou hodnotu, něco, co celou tu věc udělá účinnější a jsou to určité prvky, kroky eh, v legislativě. Ehm, tady jsme eh, nechtěli přidávat další věci, protože to bylo riziko, že by se to celé ještě bylo mnohem delší a kdybychom přidávali další prvky či kroky v tomto procesu. Eh, jedna věc, eh, které říkáme řízení jednotného trhu, to jsou různé nástroje, jak to vyřešit. A viděli jsme, že bylo dobré, že jsme tady měli možnost eh, znovu předložit některé pozměňovací návrhy a bylo dobré, že jsme neotvírali znovu všechno. Ehm, vzali jsme, ty, vzali jsme v potaz velmi dobré výsledky studie ehm, a hm, chtěli jsme spojit cíly, abychom zvýšili povědomí abychom eh, využili všech těch dobrých nástrojů, které existují, proto aby mohli, abychom mohli implementovat legislativu jednotného trhu a tak, aby to bylo k dispozici občanům a podnikům. Děkuji ještě velmi a ujistuji vás podporou, naší podporou EPP pro tu zprávu. Kristom Seldemosa. Mange tak. Eh, også tak for, for nogle eh, interessante møder, vi har haft i arbejdet med den her Děkuji za ta zajímavá jednání, která jsme měla při práci, kde jsme měli při práci na této zprávě. Můj postoj byl ovlivněn tím, že se příliš zdůrazňovaly negativní signály týkající se evropské legislativy. Pro mě nebylo to poselství dostatečně jasné, jakým způsobem bychom mohli zlepšit legislativu eh, na evropském jednotném trhu. Eh, ale pohnuli jsme se v těch jednáních. Jsou ještě některé oblasti, kde máme mm, své pochyby, naše frakce. A celá ta diskuse o gold plating, to se nejedná jenom o to říci, že gold plating je nějaký zvláštní fenomen, také je to velmi zvláštní slovo, ale vypadá to tak, že velice často je důležité, když některé členské státy by chtěly jít ještě dál a to by jim mělo být umožněno, pakliže by si to přáli jejich občané a jejich podniky. Také si děláme určité obavy v diskusi že tady existuje záměr předepisovat nějaká, nějaké právní zátěže, i když je chceme snižovat. Tady se totiž hovoří jenom o administrativní zátěži, ale nikoli o zbytečné administrativní zátěži. Administrativní eh, zpracování je nutné, ale nesmí eh, být příliš eh, komplikované. V celé té diskusi mm, jsme měli také velice aktuální otázku subsidiarity a je třeba zajímat se o to, zda zásada subsidiarity bude dodržována. E, to je důležitý úkol a myslím si, že podle naše pohledu je to trošku problematické. A proto si vyhrazujeme právo zvážit, jakým způsobem budeme zítra hlasovat, nezávisle na tom, kolik našich pozměňovacích návrhů projde. Některé z těch kompromisních návrhů podporujeme, ale nikoli všechny a, a vyčkáme tedy, jakým způsobem to bude vypadat. Eh, důležité je pro nás, abychom vyslali správný signál eh, touto zprávou, ale ráda bych zdůraznila, že diskuse která se rozvinula pozitivním směrem, byla již pozoruhodná. Děkuji. Děkuji. Kristě Olaf Tones za liberály. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodajce a chtěla bych poděkovat i kolegům za, myslím, velmi dobrou zpráci na této zprávě. Plně souhlasím s tím SS Anne Marie, když říkala, že toto je opravdu velice významná eh, zpráva, protože tady jde o to, jak zlepšit regulaci jednotného trhu a jak to udělat, aby to všechno lépe fungovalo. Myslím si, že jsme tady slyšeli dost, jsme zažili závažnou diskuzi o této zprávě a proto bych ráda poděkovala zpravodajce za toto a děkuji také za její velké úsilí, které vynaložila pro to, aby se dali do souladu důležité pozice z různých skupin. Ušli jsme už kus cesty od eh, okamžiku, kdy jsme vedli první diskuzi ve Dubnu a mám dojem, že teď máme společnou půdu pro to, abychom podpořili tuto zprávu a vyčkáme, jak to skončí z pozice SD, ale eh, po závěrech setkání tím zpravodajů dnes eh, ráno byly vyjednány poslední kompromisy a ráda bych stáhla tři pozměňovací návrhy jménem ALDE. A sice tyto pozměňovací návrhy by Eh, znamenali eh, odstavce 3, 4 a 6 eh, škrtnout tedy a pozměňovací návrh 135, 137 a 140. A stažením těchto pozměňovacích návrhů ehm, velmi doufám, že se postaráme o to, že budou schváleny kompromisy. Pořád ještě mi jedna věc leží na srdci, něco, co musím zdůraznit. ALDE bude hlasovat pro zprávu jako výsledek um, jednání, ale musím uh, připustit, že jsem, a to jsem říkala také při prvních jednáních už v Dubnu, že pořád ještě mám velké pochyby o Eh, tom, eh, jestli jury eh, dopustí, aby tato zpráva došla na plenárku. Tato zpráva se většině svých odstavců týká otázek, které jsou v jejich exkluzivní pravomoci. A musím zdůraznit, že mm, tuto věc ještě předtím, než zpráva bude schválena výborem IMCO. Děkuji. Děkuji za to, že eh, si to řekla tak jasně. Ano, proto budeme hlasovat o eh, kompromise v každém jsou odstavců a, odstavcích a ne o vyškrtnutí. Děkuji za toto vyjasnění. Denis Dion je z GUE, za GUE, ale není tady. A Igor do zelené taky není přítomen. Takže tady máme seznam dalších řečníků. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Musíme říci, že toto je zpráva, která ve mně vzbuzuje obavy. Myslím si, že to je velice důležitá zpráva. Zlepšená regulace je nesmírně důležitá a zejména eh, pro vnitřní trh a to se týká našeho výboru. Já jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů a chci poděkovat jak zpravodajce, tak stínovým zpravodajům, že něco z našich návrhů bylo přijato, samozřejmě ne všechno, ale přesto bych chtěla oslovit jednu věc, která se týká perspektivy, která má být ve zprávě obsažena ke zlepšenému zákonodárství na evropském jednotném trhu. Pozměňovací návrh 33 mm, tam jsem to formulovala. A o tom se, totiž ono se vůbec nehovoří o tom, eh, co znamenají vztahy mezi vnitřním, jednotným vnitřním trhem a regulací tohoto trhu. Existuje tady ferová konkurence a jde také o trhy v Evropské unii. Často se o tom zmiňuji a teď vidíme, že každým dnem dostávám hlášky z průmyslu, kde mají veliké problémy europene. Z nerovné hospodářské soutěže a doufám, že tedy můj pozměňovací návrh projde. A potom ještě jedna věc. Nemůžeme jenom říci náklady, ale měli bychom tam říci dodatečné náklady vznikající Eh, ještě po ceně konečného produktu. A proto jsem dala do návrhu 61 dodatečné náklady. To je také velice důležité, protože to také jsou nezbytné náklady. Myslím si, že tady je to třeba rozlišovat. Máme tady dva různé typy nákladů. Eh, ty nezbytné a dodatečné. Pozměňovací návrh 153 pochází také ode mne a tady se jedná o následující věc. 153. Eh, tady se jedná o to, že je zapotřebí studií dopadu, ale na solidním základě. Tečka. Ale já si myslím, že tyto základy, tyto důkazy jsou uh, užitečná, když budou podložena údaji. Jak můžu eh, jinak říci, zda je studie dopadu dobrá nebo ne? Musíme mít možnost verifikovat, ověřovat. A existuje protože v zákonech je celá řada aspektů, které nelze ověřit, takže já si myslím, že tady musíme skutečně bojovat za přijetí této zprávy, neboť je to důležitá zpráva, musíme zlepšit situaci a celá řada pozměňovacích návrhů byla předložena hodně, skoro 200, ale v tom také vězí mnoho práce. Celá řada politických skupin přišla se svými návrhy. Podle mě je to velice důležitá zpráva pro náš výbor. Děkuji. Přeje si ještě někdo komentovat tento bod? Doplnit něco k diskusi? Hlasovat budeme zítra. Myslím si, že kompromisy jsou již téměř eh, dokončeny. Je to tedy tak? Takže je třeba, abychom se případně na těch návrzích paní Grapiny shodli co nejrychleji. Anelín, chcete k tomu ještě něco dodat? Já už eh, nemám nic podstatného, co bych k tomu dodala. Podíváme se na to, jak naložit těmi návrhy paní Grapíny, ale ve spolupráci se stínovými zpravodaji nechci o tom rozhodovat sama. A těším se na zítřejší hlasování. Jak jsem řekla již v úvodu, myslím si, že je velice důležité, abychom z výboru IMCO vyslali jasný signál, že i my chceme jít cestou lepší právní úpravy. Děkuji. Výborně, skvělé. Zítra tedy můžeme hlasovat. Nyní máme asi půl hodiny náskok. Bohužel paní předsedkyně si vypnula mikrofon. Takže deset minut. Bohužel nebylo slyšet. Mikrofon se patrně sám eh, vypíná, nebo asi jsem na to něco položila. Ano, ono je to těžké, protože já jsem pravačka ten mikrofon mám po levé straně, takže se omlouvám. Máme zde řečníky, počkáme chvilku. Dobře, takže 10 minut počkáme, abychom zajistili, že všichni, kdo zde chtějí být, eh, zde jsou. Děkuji.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 I'm sorry. Okay, um, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, myslím si, že bychom měli začít. Somebody please warn... Prosím, buďte někdo tak laskav a upozorněte zpravodaje k bodu 7, že máme trošičku náskok. Nyní si tedy vyslechneme prezentaci Evropské komise o návrhu aktu přenesené pravomoci o celním kodexu Unie. Tento akt byl parlamentu a radě notifikován 21. srpna A toto datum tedy eh, eh, respektovalo tu letní přestávku, která skončila 20. srpna. Zdá se tedy, že nevím přesně, kdo dohodl toto datum, ale přestávka tedy byla respektována. A tento delegovaný akt vstoupí v platnost pouze pokud ani parlament, ani rada nevyjádří žádné námitky do dvouměsíční lhůty, tedy do toho 21. října. A potom ještě budou další dva měsíce na další diskuse. Až dosud žádná politická skupina nezmínila, že plánuje vznést námitky a ve svém e-mailu z 2. září pan zpravodaj Živin doporučil koordinátorům, aby tento akt podpořili. Řekl také, že Evropská komise učinila určité ústupky a že u určitých bodů dokonce nebyla dostatečně ambiciózní a že tedy eh, se všichni snažili o co nevyváženější přístup. Já mnohokrát děkuji panu eh, zpravodaji za to, že poukázal na to, že ten návrh skutečně ne vždy je dostatečně ambiciózní. A vím, že pan Živen skutečně velice usilovně pracoval na této zprávě. Chtěla bych dát slovo komisi paní Suzanne eh, z DG Taxud. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Přeji všem krásné odpoledne. Děkuji za uvedení tohoto tématu. Jak možná víte, Evropský celní kodex byl přijat 9. října 2013 a vstoupil v platnost 30. října roku 2013. Nicméně ta věcná ustanovení začnou eh, být platná až od 1. května 2016. Cílem je zajistit rovné podmínky pro hospodářské subjekty, eh, díky eh, zjednodušení postupů a pravidel. Vše by mělo být eh, prováděno uniformním způsobem ve všech členských státech. Jedním z důvodů pro přijetí kodexu bylo právě zajištění harmonizovaných a zjednodušených postupů a toho, že budou skutečně platit ve všech členských státech stejně, tak, aby obchodníci měli všude stejné podmínky. Pro provádění kodexu je navržen akt v přenesené pravomoci a musí být eh, včas přeneseny, eh, připraveny a přijaty také prováděcí akty. Především proto, aby členské státy, ale také obchodníci měli dostatek času na provádění. Týká se to aktualizací, a také spuštění celé řady informačních eh, systémů na úrovni evropské, ale také na úrovni členských států. Například je třeba přijmout národní systémy, připravit je, spustit je a také obchodníci musí eh, sladit své nástroje s tím novým kodexem. Ten delegovaný akt přijala komise 28. července a již bylo řečeno, poté byl předložen radě a parlamentu, tak aby mohlo začít to dvouměsíční přeskumné období. Ještě bych chtěla zdůraznit, že jsme Evropský parlament a jeho zástupce velice úzce zapojili již do přípravy samotného delegovaného aktu. Někdy se účastnili setkání expertní skupiny, a také jsme se s parlamentem podělili o všechny předchozí verze toho návrhu delegovaného aktu. Měli jsme rovněž setkání se, se, se členy Evropského parlamentu s panem Živenem a také s dalšími aktéry z oblasti obchodu, abychom jim vysvětlili ta pravidla, diskutovali o tom, zda někde můžeme jít ještě kousek dál, případně, že někam že již někam dále jít tedy nemůžeme. Myslím si, že pan Živen dobře vyjádřil to, že jsme museli učinit určité ústupky a že v některých případech jsme nebyli dostatečně ambiciózní. Bohužel, ale tak, jak je tomu u většiny aktů komise, my se vždy musíme snažit nalézt kompromis. Kompromis mezi různými přístupy ze strany všech 28 členských států. Prostě musíme nalézt nějaké řešení, které bude moci být aplikováno stejně ve všech členských státech a které bude fungovat, tak abychom skutečně zajistili bezproblémové obchodní toky. A v některých případech tam jsme skutečně nemohli jít tak daleko, jak by si některé členské státy byly přáli nebo jak by si byli přáli i obchodníci. Konkrétně se to týká určitých zjednodušení a usnadnění v oblasti obchodu, kde jsme nemohli jít tak daleko, jak si někteří přáli. Ale celý ten proces dosud není ukončený. Ono to stále ještě probíhá a my se domníváme, že spolu se členskými státy, ale samozřejmě také s parlamentem a se zástupci obchodu, budeme i nadále se snažit o to, abychom mohli jít ještě dále, abychom mohli ještě dále ty postupy zjednodušit. I proto jsme již zahájili postup na ustavení pracovní skupiny, která by se měla zabývat zjednodušením postupů a zástupci členských států a obchodu, stejně tak jako příslušné útvary Evropské komise. V rámci této pracovní skupiny se budou snažit nalézt vyváženost mezi kontrolou a ochranou na straně jedné, ale na druhé straně právě mezi, tou, mezi tím zjednodušením. Tak abychom od toho přístupu, který je eh, založen na jednotlivých transakcích, se posunuli spíše k tomu postupu, který se opírá o systém, protože prozatím to tak není. Doufám ale, že v nadcházejících pěti letech se k tomu posuneme blíže. Proč zmiňuji těch budoucích pět let? Většina těch ustanovení která byla obtížná, tak ta právě závisejí na dostupnosti systému IT. A tyto systémy budou připraveny a spouštěny po krocích, si postupně. A celý ten systém, nezbytný pro implementaci kodexu, bude hotov teprve na konci roku 2020. a myslím si, že teprve tehdy se nám podaří eh, pokročit ku předu, tak jak o tom hovořil pan zpravodaj Živin. Teprve potom budeme moci mít skutečně jednoduché postupy. Možná byste se někteří rádi zeptali také na rozdíly mezi stávajícím delegovaným aktem těmi předchozími verzemi, které jsme parlamentu již dali k dispozici. Naše právní služba velice pečlivě pročetla ten návrh delegovaného aktu, aby zajistila, že máme zmocnění pro každé jednotlivé ustanovení. A pokud jde o ten delegovaný akt samotný, ty změny se týkají převážně toho, že ten text je sladěn s požadavky právní techniky, legislativní techniky. V důsledku toho jsme vypustili některé odstavce a některá ustanovení. V některých případech, protože jsme proto neměli zmocnění, ale v jiných případech také, protože by to vlastně znamenalo určité zdvojení. Zároveň s tím delegovaným aktem pracujeme také na prováděcím aktu. O tom se v současnosti diskutuje s členskými státy. Myslím si, že ty práce postupují ku předu dobře a hlavním cílem by mělo být zajistit, aby oba akty, jak ten prováděcí, tak ten delegovaný, aby tedy mohly být zveřejněny, ten delegovaný akt samozřejmě poté, co ho Rada a parlament schválí, a ten prováděcí akt poté, co bude schválen členskými státy, ale rádi bychom oba akty zveřejnili společně. Myslím si, že většina z vás bude se mnou souhlasit v tom, že pro necelní odborníky, ale i pro celníky je někdy velice obtížné pochopit ustanovení aktu delegovaného, aniž by měli přístup k obsahu aktu prováděcího a k, ke kodexu Unie, k celnímu kodexu Unie jako takovému. Myslím si, že během těch diskusí, které jsme vedli v minulosti, jsme si všimli, že některé ustanovení vyvolávají u zástupců obchodu obavy. Ty se především týkaly datových požadavků, dostupnosti dat. Myslím si, že v tomto ohledu jsme se snažili zajistit, aby pouze ty údaje, které jsou skutečně potřeba, byly vyžadovány. Také jsme se snažili zajistit dostatečně dlouhé lhůty pro přípravu. Jak víte, jak možná víte, tak tam jde především o údaje, která se týkají nákladů, které vstupují na území Unie nebo z něj vystupují a my jsme o tom eh, začali jednat hned v roce 2002 po 11. září. Měli jsme tam také určitá bezpečnostní doplnění k tomu celnímu kodexu a pracuje se na tom i na mezinárodním eh, fóru v rámci Světové celní unie také naši partneři ze Spojených států na tom pracují, takže my jsme se museli snažit ty evropské požadavky sladit s těmi mezinárodními. Ale ty dodatečné údaje nebudeme od obchodníků využívat, dokud nebudou aktualizovány ty informační systémy. A to v některých případech nebude až do konce roku 2019 a v některých případech teprve až do, v roce 2020, kdy by měly být spuštěny eh, ty, ten systém vlastně ve své úplnosti. Na závěr bych chtěla členy Evropského parlamentu ujistit o tom, že zástupci členských států a obchodu, že celý ten proces eh, nadále probíhá, není ukončen, my budeme na zjednodušeních pracovat i nadále. Na druhé straně je také jasné, že jakmile bude zřejmé, jak to vše v praxi funguje, Přihledneme, nebo budeme kontinuálně přihlížet k různým problémům či obavám, o kterých se doslechneme, ať ze strany obchodu nebo ze strany členských států. A pokud se uvidí, že je potřeba tu legislativu nějak pozměnit, tak to samozřejmě se budeme snažit udělat. Je totiž jasné, že se potřeby podniků mění, vyvíjejí se, vyvíjí se obchod, vyvíjí se ty informační systémy. Ta celní legislativa byla v uplynulých 30 letech mnohokrát měněná, je potřeba ji průběžně měnit. Já jsem včera se účastnila jednání pracovní skupiny v Radě a některé členské státy tam právě řekly, že to je dobrý balíček v té stávající podobě, tak jak je nyní předkládán, je jasné, že jsme někde tedy mohli nebo měli jít ještě dále, ale jak říkám, celý ten proces stále probíhá. Děkuji. Can, can I just ask? Mohla bych eh, se prosím zeptat komise, než začneme s eh, otázkami. Já jsem očekávala prezentaci eh, z komise o aktiv přenesené pravomaci. Eh, je to formální eh, psané prohlášení, nejsem si teď eh, jistá. Je to ústní prohlášení. by mi pomohlo pochopit, a členu výboru také pomohlo pochopit ehm, celou věc se v aktiv přenesené pravomoci. Máte v úmyslu zjednodušit procesy, což znamená, do roku 2020 budete mít nový počítačový systém. Ano, um, bez, nejsem přesvědčena, že lépe chápu tu logiku, eh, která se skrývá za tím, co děláte z tohoto prohlášení a očekávala bych prezentaci od komise. Máme tady někde seznam řečníků. Paní Tun eh, chce mluvit, pak Filip, pak ostatní. Věřiny bude mluvit, ehm, protože je s ním zpravodajka. Mohu pouze eh, přečíst prohlášení, eh, které nám poslal Filip Živang, protože se musela účastnit setkání o digitálním jednotném trhu. PP, za EPP, takže je velice líto, že se nemohla dostavit, um, že se nemohla dostavit, ale je potěšen, že vidí konečnou verzi um, tohoto, tohoto aktu přenesené pravomoci celním kodexu Unie. Konečný dokument je výsledkem kompromisu mezi jednotlivými aktéry všemi DG Evropské komise a členských států. Evropská komise tady učinila ústupky, například eh, spousta různých pravidel byla vyškrtnuta, která odpovídá eh, velké většině eh, tomu, co si přeje skutečně i své celá oblast obchodu. A k určitým konkrétním bodům tady Filip Žová si myslí, že komise nebyla dostatečně ambiciozní. Zdůrazňuje, že eh, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom eh, nalezli vyvážený přístup. Mm, je tu potřeba vytvořit podmínky pro eh, zvýšení konkurenceschopnosti a musí se usnadnit mm, obchod v Evropě a zároveň by měla být posílena bezpečnost občanů. Eh, současný eh, celní eh, kodex byl schválen v roce 92 a proto je na nejvyšší klíčové, aby tato opatření byla modernizována, aby byla schválena aby v současném prostředí, v kterém clo a ti, kteří obchodují, fungují. A toto Filip velice zdůrazňuje. Dále je důležité, abychom si byli vědomi toho, že jakákoliv zásadní prodleva ve schvalování aktu přenesené pravomoci by vyžadovalo, aby Celní kodex eh, Unie byl pozměněn eh, pozměněn eh, jeho vstoupení v platnost by bylo pak odloženo. A to si počítá na květen 2016. Toto mm, je velice, by byla velmi citlivá otázka, protože od posledního pokusu modernizovat celou celní legislativu tento pokus selhal právě tím, že to bylo po, prodlouženo po pozměnění nebo odsunuto pozměnění modernizace téměř po roce velmi obtížných vyjednávání, mnoha setkáních, jak formálních, tak neformálních kontaktů mezi našimi vyjednávacími týmy, jednání mezi stinovými zpravodaji, eh, službami komise a všemi ostatními aktéry. Filip Živon eh, doporučuje posun, eh, tedy potvrzení celního kodexu Unie Evropským parlamentem. Rada rovněž je pro tuto poslední verzi aktu přenesené pravomoci a souhlasila by s tím v následujících dnech. A my EPP bychom podpořili toto schválení schválení, které, nebo doporučení, které vyslovil Filip Žuven. Děkuji. Děkuji. Ano, chci využít eh, času, abychom se ptali dále komise, abychom více pochopili celé pozadí. Virginie se hlásila. Merci, Vicky. Děkuji, paní předsedkyně. Pravdou je, že je to trošku frustrující, když tady vidíme formu toho dokumentu aktu v přenesené pravomoci a doba, která byla věnována na jeho revizi. Ale jistě je škoda, No, nejprve bych chtěla poděkovat za práci panu zpravodajovi i kolegům spoluspravodajům, kteří velice dlouho pracovali na této významné práci. Takže ještě jednou jim děkuji za jejich srdečnou a užitečnou spolupráci. Komise vlastně implikuje všechny aktéry, prostě Evropský parlament a nejrůznější aktéry, proto aby komise mohla eh, připravit propracovaný dokument, eh, přijatelnost, eh, kompromisů, které vyplývají z aktů v přenesené pravomoci celního kodexu Unie předložený dnes parlamentu. Čili škodou je, že to byla velká práce zpravodaje a stínových zpravodajů. Vím, že jiní kolegové IMKO to nemohou vědět. A bylo by eh, možná dobré dovědět se něco detailnějšího, abychom mohli dále pracovat. Já chci děkuji, já chci poděkovat komisi za tuto zajímavou práci, kterou by mohla jistě aplikovat i při práci na jiných aktech přenesené pravomoci. A Děkuji všem ostatním, kteří se účastnili té naší eh, velmi obšírné práce a myslím si, že mm, výsledek je příznivý. A myslím si, že budeme moci schválit tento návrh, který nám byl předložen. Eventuálně bych se ráda zeptala komise, eh, aniž bych spochybňovala text jako takový, ale bych lépe pochopila rozhodnutí v určitých bodech. Mm, jistě nebudeme tady vstupovat do detailů. Eh, v případě technických ohledů bychom mohli možná vést potom přesnější jednání s komisu, ale já bych rozhodně chtěla apelovat pro to, aby tato zpráva byla parlamentem schválena. Děkuji. Chtěla bych poděkovat mm, za to, že nám to připomínáte. Chtěla bych vám připomenout, že právě protože je komplikovaná věc, právě proto, že spousta práce byla odvedena stínovými zpravodaj, tak jsme požádali, aby to bylo předneseno výtku výboru, tak aby výbor byl schopen tuto věc pochopit. A ale doufala jsem, že komise um, na, bude schopna přijít s prezentací. A, um, ta, aby to byla základna toho, co oni um, dělají, tedy má to být zjednodušené pro uživatele. Uh, Dalton. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, také eh, pracuji na implementaci eh, celního hm, eh, kodexu, jde o hm, zvýšenou efektivitu a cílem by mělo být to celé zjednodušit. Takže mi to dost leží na srdce, nebo má, hm, mám tě obavy, proč tady máme teď aktiv přenesené pravomoci, 100 stran, 200 stran příloh, žádné posouzení dopadu a je to předá, bylo to předáno Evropskému parlamentu v uprostřed léta. Takže ona, pro nás jako parlament ani není možné správně všechno pochopit, co je v obsahem této složky těžké. Já myslím, že to je i poselství pro nás, parlament obecně, že bychom se měli postarat o to, abychom dali dohromady ty klíčové prvky těchto, této legislativy. A neměli bychom tolik přenechávat komisi, protože to opravdu dává eh, volné, eh, volné právo nebo v ruce komisi a zvláště jsou tu určité pochyby, to jsou ty změny, které byly eh, učiněny v oblasti aktu přenesené pravomoci. Já si myslím, že to je dost významná věc a může to mít velký vliv na eh, průmysl a spotřebitele. A takže bych rád získal více informací za tím, co se zatím, jaký, jak, co se zatím skrývá. První změna jsou opatření týkající se eh, celní prohlášení. Teď eh, tady máme minimální prach 21 eur. Eh, to znamená, když třeba něco převádíte Evropské unie a má to hodnotu méně než 21 euro, tak nemusíte vyplňovat celní prohlášení. Pro mě se zdá být, mm, to má smysl. V tomto aktu přenesené pravomoci to však bylo změněno komisí a teď je to omezeno na pouze poštovní operátory. To znamená, kdokoliv, kdo není takovýmto operátorem, provozovatelem, tak nemůže využívat tohoto minimálního prahu. E, to teď znamená, že pokud akt přenesené pravomoci projde, tak to bude o 17 milionů více prohlášení, prohlášení ročně a um, za víceméně to bude 21 eur. Um, nebudou tady žádné e, uvaleny žádné další cla na to. A Celní úřady budou muset eh, zaměstnat o mnoho více lidí, kteří se budou muset zabývat 17 miliony novými žádostmi. Eh, nemá to žádnou ekonomickou hodnotu, žádné výhody, žádné příjmy eh, pro členské státy. A pro mě to vůbec celé nemá smysl. Proč to omezujeme tento, tento práh? Takže bych měl tři otázky k tomuto bodu. Proč ehm, teď ehm, tady byl změněn tento, tato práhová hodnota? Proč ehm, komise si eh, myslí, že by to měla dělat ještě složitější, protože to je složité přes celou tu rétoriku o tom, že to má být jednodušší. A pak něco, co považuji za klíčovou politickou otázku. Proč je to eh, akt přenesené pravomoci? To je něco, eh, kde by, k čemu bychom měli vést řádnou politickou diskuzi. Takže to je můj první bod. Druhý, stejně tak významná změna. A sice týká se popisu zboží, které teď komise kde žádá těch šest digitálních, které mají nám nahradit současné současnou distribuci, současnou popis zboží, eh, které pocházejí z zemí původu a podobně. Zdá se, že tento systém funguje dobře. A zase většina tohoto zboží, eh, tady ten, tady ten tarifní kód není už tak důležitý, není relevantní. A to celé bude zase spojeno s velkými náklady a bude to obsahovat významné náklady, které budou přeneseny pak na spotřebitele a na daňové poplatníky. A e, malou výhodu to přinese, e, bude to obtížné věci importovat do Evropské unie a zase je to úplně v rozporu s tím, že bychom chtěli usnadňovat e, obchodní nebo obora obchodní překážky, takže to je vlastně, se odchylujeme od cíle. Mám tady otázku na komisi k tomuto. E, Přesně bych chtěl vědět, jak toto má celní systémy usnadnit pro spotřebitele a provozovatele a také pro celní úřady. A proč bychom eh, neměli vést větší diskusi eh, k těmto zásadním politickým otázkám? Děkuji. Neslyšíme bohužel, je vypnout mikrofon. Kaja Kanas. Takže děkuji. Mé otázky se více vztahují k implementaci aktu, protože členské státy budou muset mít takovou obci, budou muset, tady budou národní hlavní směry, bude tady relevantní legislativa, která zajistí správnou implementaci aktu přenesené pravomoci. Stejně tak jako podniky, společnosti budou muset eh, provést určité změny v současné praxi. Takže otázka, jestli Evropská komise posoudila různá opatření a kroky členských států, ty, které musí provést v rámci aktu přenesené pravomoci, a jestli komise si myslí, že eh, období pro implementaci je dostatečné pro proto, aby eh, se mohly mm, mm, opravit nebo aby bylo možné to převést mm, eh, na národní úroveň. A eh, akta přenesené pravomoci vstoupí v platnost, tak otázka je, jestli budou dostatečně flexibilní, protože zdá se, že v praxi dostatečně nefungují. Dennis, did you want to come in on this point? chtěl jste k tomu něco říct? Ne, dobře. Tak eh, paní Grapíny, paní Steiner. Děkuji, paní předsedkyně. Já uznávám, že máte pravdu. Vy jste uh, položila otázku, proč tedy vlastně jsme neobdrželi tu prezentaci. Já bych k tomu chtěla říci, že v říjnu roku 2013, když se o tomto tématu začalo diskutovat, jsem v parlamentu nebyla, ale bylo řečeno, že delegovaný akt vstoupí v platnost v květnu roku 2016 a my jsme během dvou let tedy ne, nebylo možné uh, ten delegovaný akt vypracovat tak, abychom o něm mohli diskutovat. Nyní zbývá již jen šest měsíců a důležité je, aby ho neznali pouze celníci, ale také operátoři, hospodářské subjekty v jednotlivých zemích. A já, když se vracím domů do Rumunska, tak nás často kritizují, říká nám, co vy tam děláte v tom Bruselu, vy nic nevíte, vy nás vůbec o něčem neinformujete. A hospodářské subjekty prostě musí mít čas na přípravu, na eh, vyškolení pracovníků, kteří se celními otázkami zabývají a tak dále. Potom zde bylo řečeno, že cílem je zjednodušit obchodní vztahy a dosáhnout rovnováhy, rovněž pokud jde o ochranu spotřebitelů. Ale já se chci zeptat, jak můžeme chránit zároveň spotřebitele, ale také obchod eh, nějakým rovným, vyváženým způsobem. Jak budeme vůbec ověřovat eh, správnost těch celních deklarací? Jak zjistíme, jaká je země původu? Eh, jak zjistíme, že třeba nejde o padělky? Potřebovali bychom vysvětlit, jak toto vše bude probíhat. Určitě je třeba chránit údaje, o tom v parlamentu často diskutujeme. Vy jste nás uklidnila, že komise nebo že budou vyžadovány pouze nezbytné údaje, ale kdo bude rozhodovat o tom, které údaje jsou nezbytné a které nikoli. Já doufám, že ještě máme čas na to o těchto věcech diskutovat, protože si myslím, že ten nový kodex pro 28 členských států by neměl znamenat úplné převrácení toho systému. Mělo by to eh, znamenat bezpečí pro spotřebitele, snížené náklady pro obě strany a pozitivní dopady na vnitřní trh. Já jsem eh, byla aktivní eh, v textilním průmyslu ve své zemi. Zastupovala jsem eh, šéfy textilních podniků a viděla jsem obrovské množství padělků, případů daňových úniků a podobně. A cílem kodexu, celního kodexu by nemělo být pouze zjednodušení. Zároveň by to mělo být eh, také eh, posílení dodržování pravidel na vnitřním trhu. V těch sedmi měsících, které nám zbývají, než eh, tento akt vstoupí v platnost, tak jak se nám podaří vlastně smířit, zblížit ty jednotlivé přístupy. Hovořilo se zde také o prováděcím aktu. Máme zde tedy jednak kodex, celní kodex, pak zde máme delegovaný akt, prováděcí akt a eh, v podstatě se může stát, že ten poslední akt, který bude zveřejněn, podstatně změní jak ten delegovaný akt přijatý v roce 2013, tak eh, celní kodex. Ale to přece není možné. Já si myslím, že pokud to nevyřešíme nyní, tak ještě před námi bude řada problémů později. Ano, já bych také se ráda zeptala na určité věci. Pokud eh, chceme ještě delší čas na projednávání, tak si myslím, že k tomu máme pravomoc. Musíme se tady rozhodnout, za to chceme či nikoli. Hovořili jsme také o tom a shodli jsme se na tom ve výboru, že potřebujeme, aby kodex byl reformován. A pak je tam jedna část, která se týká té digitalizace. Vy jste hovořila o tom, že to je důležité. My s tím samozřejmě souhlasíme, ty systémy musí být efektivnější. Ale chci se zeptat, zda všechny členské státy jsou k tomu připraveny. Zajímalo by mě, jak tedy se na to členské státy dívají. Možná bychom třeba zjistili, že pro většinu členských států to bude představovat velkou výzvu, potom by mě zajímalo, zda tedy je pro ně připravena nějaká podpora a také zda všechny ty systémy jsou navzájem interoperabilní. A ještě zde bylo ze strany některých členů zmíněno zmíněn tedy přístup eh, členských států. Tam by mne také zajímalo, jak členské státy se na to dívají. Vím, že asi za ně nemůžete mluvit, ale přece jen pokud byste proto k tomu měla nějaké informace, tak bych je uvítala. Byla bych skutečně ráda, kdyby do toho mohli být zapojeni i stínoví zpravodajové, protože celá ta problematika je velice složitá. Cílem je tedy potírat podvody, zajistit autentičnost produktů a je zde i mnoho dalších cílů. A to pouze ukazuje významnost té e, reformy a jistě by bylo dobré, abyste nám poskytla tyto další odpovědi. Pokud se již někdo další nehlásí, tak i já bych e, měla některé otázky, protože se mi zdá, že určitě byla odvedena spousta práce. Děkuji, většiny. Děkuji také panu Živénovi samozřejmě. Ale my jsme zde v obtížné situaci, protože víme, že v květnu 2016 má akt vstoupit v platnost, čas běží, ale je zde ještě celá řada nezodpovězených otázek. A jak správně řekla paní Styler, tak eh, my mm, jak si bychom mohli tu lůtu prodloužit, protože někdy prostě Evropský parlament chce pochopit dopady sekundární legislativy. Já to chápu tak, že změna v celním kodexu má za cíl zlepšit a zjednodušit a zmodernizovat schopnost nebo možnost eh, pro celníky, aby tedy jak si k tomu systému měli lepší přístup a aby se to také zjednodušilo pro obchodníky samotné. Když hovoříme o jednotném digitálním trhu, tak eh, tam se hovoří například o tom, že je třeba zajistit eh, moderní, účinný a efektivní systém pro doručování balíků nebo dodávek. A já mám určité obavy z toho, že parlament ten návrh dostal 21. srpna. A já jsem od té doby dostala dva velice závažné dopisy od podnikatelských organizací, které říkají, že to potenciálně může znamenat dodatečné náklady a další administrativní zátěž. Velice ráda se s vámi o tyto dopisy podělím ale týká se to eh, například eh, eh, obchodní komory ve Spojeném království nebo některých doručovacích služeb. My se na jedné straně snažíme vše zlevňovat a zjednodušovat, ale na druhé straně zde mám zprávy o tom, že může dojít k navýšení nákladů a byrokracie. A skutečně bych byla bývala ráda, kdyby nám zde dnes komise představila, kde přesně ten delegovaný akt eh, ta zjednodušení provádí. Byla bych eh, prostě ráda, kdybyste nám konkrétně mohli ukázat, eh, co jste v tom delegovaném aktu změnili. Já jsem konkrétně dostala například otázku na tu dodatečnou administrativní zátěž, dodatečné podávání informací, možná je to z důvodu té digitalizace, ale pochopila jsem z toho, že dříve se požadovalo 12 položek informačních a nyní se požaduje 40 položek, dále určitá data týkající se dohledu, pak je zde ten eh, šestimístný kód, tam to možná bude příliš nákladné, takže zabývali jste se například náklady na provádění Potom zástupci celních. Hovoří se tam tedy, že kdokoliv bude jednat za celníky, bude muset mít zmocnění k tomu. Potom je zde ta otázka rovných podmínek jednotlivých hospodářských subjektů. Zda například se nějak nediskriminuje mezi poštovními službami a dalšími doručovatelskými službami. Dále se to týká také pohybu zboží na vnitřním trhu. Takže jak se třeba bude řešit pohyb zboží, které se pohybuje mezi dvěma letišti v Evropské unii, zda tam také bude třeba vyplňovat celní prohlášení. Prostě těch otázek je celá řada. Já bych ráda se na to dozvěděla odpovědi od komise a prostě dříve, než eh, se rozhodneme, tak by bylo dobré, abychom tyto odpovědi znali. A já se obávám, že pan komisář také nechce, nechce k tomu sdělovat příliš podrobné informace. A myslím si, že prostě je třeba veřejnosti a stakeholderům vysvětlit, co konkrétně zde komise provedla. Would you like to come back in? Měla byste reagovat? Ano. Jistě ráda bych se omluvila, pokud jsem neposkytla dostatečně detailní informace. Jde o to, že jsem nechtěla e, zabírat příliš vašeho ceného času a bylo mi řečeno, že nám řečeno, že dostaneme maximálně pět minut na to, abychom eh, věc vysvětlili. E, a zcela chápu um, vaše pochyby, protože je pravda, že naším hlavním cílem je tato legislativa, je to balíček. Akta přenesené pravomoci jsou pouze součástí celého balíčku celní kodexu, který vytváří společně um, s um, prováděcími akty, ale cílem je zvýšit Um, usnadnit, um, um, standardizovat věci a tak, aby eh, celý celý systém byl účinnější a aby byl obchod usnadněn mm, na jedné straně a zároveň se budou chránit dostatečně občané. A hlavním nástrojem proto je mm, taková automatizace a hlavním nástrojem eh, je něco, co jsme již zdůraznili předtím, chceme mít data předem, abychom mohli provést analýzu rizika ehm, ještě předtím, než vstoupí ehm, to zboží na teritorium Evropské unie, tak abychom mohli předem eh, kontrolovat situaci. Na jedné straně samozřejmě chceme reagovat na žádost těch, kteří obchodují, protože obchod si přeje vědět dostatečně dopředu, jestli jeho zboží bude předmětem kontroly či ne. A na straně druhé, Eh, samozřejmě to umožňuje eh, soustředit se na snížené náklady. Všechny členské státy musí snižovat eh, personál, počet personálu a mm, také celní úřady, ale taková ta, tou analýzou rizika a lepšími kontrolními metodami ehm, se budeme moci soustředit ehm, na, ehm, hlavně na to, abychom omezili vysoké riziko. A to jsem chtěla zmínit než odpovím na některé z otázek. Jeden, jedna z hlavních věcí, které eh, balíček UCC dosáhl, a to není omezeno na akt přenesené pravomoci, to je skutečnost, že tu je opravdu harmonizovaný přístup. Neznamená to, eh, že tady bude rovné hrací prole pro všechny členské státy, protože eh, pro obchod tedy ve všech členských státech. Já jsem tady příliš rychle propojila obě věty, protože eh, se vlastně celá bude využívat stejné IT systémy, bude tady zvolen stejný přístup, um, um, co se týče um, autorizace různých rozhodnutí, um, stejné požadavky stavící se na data, um, ta rozhodování budou také stejná. A proto tady bude se stejným způsobem s tímto zacházet ve všech členských státech. Ne, že by členské státy mohly eh, schválně, že by byly jednali jinak eh, dříve eh, schválně, ale bude to jednodušší, když legislativa bude stanovovat ekvivalentní harmonizované, zjednodušené požadavky, které budou moci být aplikovány rovnějším způsobem, protože to budou stejné požadavky, které budou zakotveny v legislativě. A toto mm, pochopitelně zajistí i to, že se budou činit rozhodnutí účinněji, e, rozhodnutí třeba týkající se mm, autorizací nebo kontrol, e, to budou stejná, budou mm, účinnější. Myslím si, že tu padla e, jedna otázka týkající se toho, jak chce komise zajistit to, aby členské státy Ehm, byly, fungovaly rychle, postupovaly rychle, aby urychlili relevantní systémy. Toto se bude dít eh, dvěma přístupy, dvěma způsoby, mm, takový víceroční, víceletý strategický plán a pak veškeré IT projekty a eh, systémy, které už řekla bych, jsou řízeny komisí spolu se členskými státy, toto už se děje po několik let, abychom se postarali o to, že každý eh, táhne za jeden vás, nebo že jdeme všichni ve stejném směru. A v rámci eh, celního kodexu Unie eh, eh, schválila komise nařízení, takový pracovní program o celním kodexu Unie. Tady jsou velmi konkrétní lhůty a to vše má ehm, ehm, posílit jednotlivé prvky těchto systémů. A ten program ehm, celního kodexu Unie je mm, program, s kterým eh, kolegové spolu se členskými státy začali nedávno, začali ho aktualizovat tak, aby si byli jisti, že bude, moc, bude možné dodržet lhuty, protože eh, lhuty eh, pro různé IT systémy přijdou jsou stanoveny v tomto programu, nejsou stanoveny přímo v celním kodexu Unie protože si myslím, že každý, kdo se tady angažoval, si byl vědom toho, že by bylo eh, riskantní eh, stanovovat lhůty o dalším rozvinutí systému AI. Jak všichni víme, eh, toto je velmi nákladná Eh, nákladné prostředí spojeno s náklady, eh, se vyvíjí neustále, aktualizují se tyto IT systémy. Ono to všechno, ta aktualizace těchto systémů stojí hodně a nelze to naplánovat během krátké doby a proto eh, tento pracovní program Celní kodexu Unie stanovuje konkrétní lhůty, řekla bych konkrétní mm, milníky, tak abychom mohli ehm, ukončit ehm, eh, poslední systém, to pokračuje v krocích. Ty kroky jsou stanoveny v onom pracovním programu. Poslední systém pak bude k dispozici na konci roku 2020. A v souladu s tím eh, komise také eh, spolupracuje s 28 členskými státy na národních systémech Eh, protože tady máme takový mix. Mm, máme tady systémy eh, Unie, ale také jsou to systémy národní které se musí rozpracovat ve všech 28 členských státech. Ehm, týká se to některých opatření. A pak je tu malá projektová skupina, eh, která zahrnuje všechny členské státy a eh, tato skupina sleduje všechny tyto národní systémy, aby eh, bylo mm, zaručeno to, že všichni se budeme ubírat ve stejném směru a že všichni budou připraveni v daný okamžik. Děkuji tuto informaci. Vím, že to je pro vás nové, ale ono to je velice, jsou to užitečné body a pomůže nám to všem daleko více porozumět, eh, co se tady děje. Já osobně si myslím, že bylo velice užitečné, kdyby něco z toho, co jste právě dnes eh, řekla, eh, mohlo být předáno v písemné podobě, jako takové pozadí, tak abychom mohli vysvětlit, proč se snažíme to zjednodušit. Některé otázky, které tady byly položeny jednotlivými aktéry, také mimo to místnost, ty musíme, těm se musíme věnovat takže možná bychom ještě mohli k tomuto vést diskuzi. A e, poznamenala jsem si, e, e, je tady čas na v říjnu výboru, ale jsou tu ještě jiné věci, které budou probíhat a o kterých musíme diskutovat. Také dnes večer musíme s koordinátory probrat, jaké další kroky budeme chtít učinit. Vím, že je to složité. Opakuji znovu, že děkuji všem těm, kteří se tady angažovali. Uh... Myslím si, že je tu pravdou důvod, proč tento parlament dostal eh, právo říci, že chceme pozastavit tyto věci, chceme nejprve to prodiskutovat a eh, abychom to pochopili a to bude důležité pro plnou implementaci. Takže pokud nemáte žádné námitky, tak bych si eh, chtěla požádat, aby sto, něco z toho, nebo to, co tady bylo předneseno, a, a jak pozitivní, možná některé negativní aspekty, nebo um, od, odpovědi na některé konkrétní otázky, Eh, týkající se těch M6 digitálních kódů nebo naši operátoři, poštovní operátoři a to, co říkala, říkal pan Kanes, to se týkalo také implementace. To by určitě bylo velmi užitečné a byli bychom, eh, pak budeme muset se učinit rozhodnutí. Děkuji. Já jsem zase o půl hodiny do... Um, děkuji. Děkuji mm, Ilikovi za to, že se včas dostavil a e, že s námi e, podělili o předešlou prezentaci. Po další bod našeho pořadu jednání číslo bod 7 e, je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2015. A děkuji ještě jednou za vaši práci na této zprávě. Zpravodaj se může ujmout slova.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 Budu, normálně máme velmi krátkou lhůtu, když se jedná věc otázky, jako je tato, e, velmi krátká lhůta, e, je to velmi těsný časový program, ale nám se to daří se toho držet. Ráda bych pohovořila o pozměňovacích návrzích a kompromisních návrzích, protože jsme tady mluvili o této zprávě detailně a to vícekrát. Ale nechci teď jít do, znovu do velkých detailů, 54 pozměňovacích návrhů jsem obdržela. Využila jsem těchto, když využijeme těchto 54 pozměňovacích návrhů, tak to byl, jsme předložili šest kompromisních návrhů a podle mého názoru to přispívá opravdu původnímu návrhu a byl takto můj původní návrh eh, vylepšen. Jsem, mám z toho radost Um, že mám radost z toho, že většina skupin vyjádřila podporu pro um, tyto kompromisní pozměňovací návrhy. Ale když se na tyto uh, kompromisní návrhy podíváte, tak uh, je jasné, uh, že konkrétní doporučení zemí i nadále jsou problémem pro řadu kolegů. Členské státy to shledávají obtížné dodržet tato um, doporučení specifická pro země a statistické údaje a rostoucí počet jednání pro porušení závazku, to vyvolává obavy. my tady úplně nevyužíváme maximálně eh, příležitosti, které nám přináší eh, jednotný eh, trh. A pak nedostatek financování pro malé a střední podniky problémy, které malé a střední podniky eh, mají v přístupu k financování, eh, to opravdu eh, představuje problém, to sdílím váš názor, ale myslím si, že je zapotřebí dobrého mixu veřejných a soukromých peněz, abychom mohli tento problém vyřešit, tedy ten nedostatek peněz pro tyto podniky. Takže jsem přímo všechny pozměňovací návrhy, které se k této otázce vztahují. Také jsme diskutovali o takovém klíčovém potenciálu řada kolegů navrhla, abychom znovu promysleli eh, směrnici o službách. To není cesta, kterou bych se chtěl ubírat. Já si nemyslím, že znovu otevírat eh, směrnici o službách je dobrý nápad. Eh, pravděpodobně bychom věci jenom zhoršili, než vylepšili. A tím, že bychom přepracovali směrnici o službách, zvláště v tak těsné lhůtě, to by určitě nepřispělo k tomu, že by se situace vylepšila. Mnohé pozměňovací návrhy e, mají rozpočtové dopady nebo by mm, znamenaly závažné komické dopady e, s panem Rosatým z Ekonu e, z výboru Ekon jsem diskutovala a také se tedy zpravodajem výboru, který je zodpovědný a eh, dohodli jsme se na tom, že se budeme eh, koncentrovat na pozměvací návrhy, které eh, spadají do působnosti, do pravomocí našeho výboru pro vnitřní trh. Takže pozměňovací návrhy, které nejsou začleněny v kompromisních návrzích, eh, ty byly většinou eh, vyloučeny, ne proto, že bychom nebyli souhlasili eh, s návrhy, ale protože byly mimo mm, působnost našeho výboru. A celkově, paní předsedkyně, myslím, že tu nejsou další otevřené otázky, žádné rozporuplné otázky. Jsem velmi vděčen stínový, vděčná stínovým zpravodajům eh, za, eh, za příspěvky, příspěvky kolegům a jsem otevřena všem dalším návrhům, než dojde k hlasování zítra. Excellent, thank you. Skvělé, děkuji. Sergio Gutierrez Prieto paní předsedkyně. Eh, také chci velmi poděkovat paní zpravodajce za její práci a za její vůli dohodnout se v dialogu. Právou je, že jsme dosáhli této nové metodologie prostřednictvím vyjednávání i e-maily k dobrému výsledku. A proto chci poděkovat za dobrou vůli zpravodajky. Myslím si, že jsme zpracovali dobrou, dobrý návrh stanoviska. Pravda je, že si tak trochu tady eh, pohráváme s myšlenkou, že to je návrh stanoviska, které by měl zvážit hospodářský výbor a proto mm, tudy se ubíraly taky naše pozměňovací návrhy. O čem neustále přemýšlíme je, že nemůžeme si dovolit ztrácet víc času aby tedy eh, byl vnitřní trh nazírán jako něco doplňkového v hospodářské politice. Eh, poslanci, kteří jsme součástí tohoto výboru, máme určitou specializaci, která podle mého názoru je velice důležitá, aby se vidělo, jak se implikuje regulace, která má zlepšit vnitřní trh i v digitální vnitřní trh a na to vše se nazíralo jako na pozměňovací návrh jaksi druhotný. A proto mě to, jsem z toho byl tak trochu překvapen. Pravdou je, že se domnívám, že nejlepším způsobem je silná zpráva, která získá širokou podporu jak našeho výboru, tak ekonu. Myslím si, že jsme zohlednili klíčové aspekty eh, a také něco, co bylo velice důležité, a sice, že bychom tady nekopírovali to, co už tady bylo obsaženo v minulých zprávách, nebo že jsme se opravdu soustředili konkrétně na specifika vedle, po jednotlivých zemích. A potom tam je taky novinka týkající se návrhu. A to bylo v souvodu s návrhem komise. Uh, Eh, myslím si, že tady máme velice cennou zprávu, silnou zprávu, eh, která projevuje názor tohoto výboru na evropský semestr. Myslím si, že musíme pomýšlet v souvislosti s diskusí, kterou vedeme se spravodajkou na jednu věc. Jedno se týká směrnice služeb. Souhlasím se spravodajkou v tom, že nemůžeme znovu otevřít diskuse o této směrnici, protože nevíme, nebo není nám moc nasné ani členským státům, ani Evropskému parlamentu, kam bychom chtěli jít. Ale my nehovoříme o tomto, my říkáme, že směrnice o službách, zejména to, co se týká profesionálních služeb, eh, se provozují velice nerovným způsobem a v každém členském státu. Není tady opravdová vůle členských státech a to vede k tomu občas, že se směrnicí služeb nebyla skončena fragmentace, čili roztříštěnost. Naopak, protože členské státy tady práva a povinnosti upravují jiným způsobem. Nehovoříme o znovu otevření diskuze o směrnici o službách, ale chceme hovořit o tom, že tato směrnice by měla být aplikována ve všech členských státech eh, s ohledem, či vám s ohledem na realitu. A nakonec, jak si komise eh, bude hodnotit eh, speciálně stát od státu, čili vezme si pod lupu tuto situaci a proto náš pozměňovací návrh 48 by rád toto podpořil. Znovu hovořím o tom, že nechceme otevřít směrnici o službách, ale chceme zlepšit její implementaci, zejména v oblasti profesionálních služeb. Druhá věc se týká fiskálních záležitostí. Ano, hovoříme o pozměňovacím návrhu, který je velice složitý v souvislosti s kompetencemi E, i e, kompetencemi výboru ekon opravdu je, že je to stanovisko, je to návrh stanovisko a poslední slovo bude mít Ekon. Ale myslím si, že je důležité říci, že v tomto okamžiku e, členské státy musí mít rámec, aby mohly třeba doplňovat investice na digitálním jednotném trhu. A myslím si, že takové stanovisko, které tady zpracujeme, bude vzáno v potaz, pakliže komise také dá na vědomí členským stát, pakliže členské státy umožní komise, aby tady byl flexibilnější rámec. Myslím si, že, bychom, že proto by státy byly také silnější a konkurenceschopnější mm, v jednotném digitálním trhu a nebo v investicích, eh, abychom budovali silný vnitřní trh. To jsou tedy ty dvě, dva pozměňovací návrhy, tady v tom musíme ještě komunikovat, ale upřímně dělali jsme dobrou, udělali jsme dobrou práci a jsem velmi spokojen se souborem návrhu a chci moc jednou ještě poděkovat a poblahopřát a paní zpravodajce. Okay, for the... E- Děkuji za EKR, kolega snad ještě přijde. Máme tady do té doby někoho za liberály? Dobře, takže počkáme na Káju. Přejete si k tomu vystoupit? Dobře, takže dáme slovo Káje. Denis by se mezi tím mohl ujmout slova. Denisy, děkuji Vicky. Děkuji také paní zpravodajce. Uh, Toto téma je pro mou skupinu vždy velice obtížné, protože tam potom panují obavy z toho, abychom zohlednili sociální rozměr vnitřního trhu, ale především sociální rozměr těch doporučení pro jednotlivé země a evropského semestru. Já jsem se vždycky snažil k tomu přistupovat tak, že bych ty dvě, že ty věci se snažím oddělovat, protože pokud jde o vnitřní trh, tak si myslíme, že je, aby trh fungoval, takže je třeba skutečně provádět to, na čem jsme se dohodli. Takže já podporuji ustanovení, která hovoří o tom, že je e, třeba podpořit efekt, skutečnou aplikaci těch pravidel. Ale pokud jde o ten evropský semestr, tak tam asi mě pochopíte, že e, v GUE je téměř nemožné toto nějak hájit. A v tomto kontextu ale musím říci, že velký počet těch eh, pozměňovacích návrhů mne těší. S řadou kompromisů můžeme souhlasit, ale mám určitý požadavek a jsem rád, že paní zpravodajka je otevřená návrhům až do dnešní půlnoci. Já bych totiž rád jeden návrh zaslal e-mailem. Pro mou skupinu je klíčový a týká se to čísla 40. My tam toho nechceme moc, my tam hovoříme o Evropské chartě lidských práv, tedy chartě EU o lidských právech, kterou bychom se měli řídit, stejně tak jako o dodržování Evropské sociální charty. V podstatě to není eh, nic převratného, ale odráží to tu skutečnou právní situaci. A paní zpravodajka nic z toho nezařadila do kompromisních návrhů, tak jak jsme to my požadovali. A, do, a dokonce je tam mínus u hlasovacího seznamu. My se tím eh, vlastně, my tím vlastně jdeme proti závazku, který učinili naše členské státy. Takže pokud se s touto věcí nic neudělá, tak budu bohužel nucen hlasovat proti té zprávě. Děkuji mnohokrát. Někdy ale máme pozměňovací návrhy, které nejsou eh, přijaty ne z důvodu nesouhlasu, ale protože to nespadá pod kompetence tohoto výboru. Nevím, zda se to konkrétně týká návrhu číslo 14, který jste zmiňoval. Nevím, zda by to mělo figurovat ve zprávě tohoto výboru a nikoli ve zprávě nějakých jiných výborů, protože kolegové z jiných výborů mi často připomínají, že je v jejich kompetenci hovořit o, hovořit o základních právech. Dejme tedy slovo Káje. Děkuji za slovo. Já hovořím za Antanase. Musím ho omluvit. On uvízl v zácpě a požádal mne o to, abych zde přečetla jeho vyjádření ke zprávě. On chce v první řadě poděkovat paní zpravodajce za výbornou práci a také chce poděkovat za začlenění všech priorit do kompromisních návrhů. Kompromisy podporujeme v té podobě, ve které je paní zpravodajka předložila. ALDE se ale musí také podívat na oddělené hlasování. Antonas by dále chtěl upozornit, že z pohledu ALDE provádění stávající legislativy v rámci evropského semestru je prioritou. Členské státy by skutečně měly zajistit, že pravidla týkající se jednotného trhu uplatňují ve všech ohledech, to znamená v digitálním sektoru, v oblasti zboží, služeb, dopravy a tak dále pokud plnit nebudou, tak by komise měla využívat řízení pro neplnění povinností. Tam se to týká především směrnice o službách a také eh, směrnic, které se týkají úpravy pracovního trhu v některých členských státech. Měli bychom se snažit eh, o snižování administrativy a o postupnou digitalizaci. Důležité také je, aby veřejný sektor byl schopen spolupracovat přeshraničně. A nakonec se Antonos, Antanas domnívá, že bychom eh, měli více pravomocí dát eh, národním eh, parlamentu, zvláště pokud jde tedy o projednávání těch country specific recommendations, to znamená doporučení pro jednotlivé země. Eh, děkuji dále, prosím Ulriku. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve chceme velice poděkovat paní zpravodajci za opravdu dobrou zprávu. Kompromisní návrhy k Evropskému semestru 2015 jsou pro EKR převážně akceptovatelné. Vítám, že Evropský vnitřní trh se má dále rozvíjet a že se mají snižovat administrativní překážky. Ale jsou tady i deficity. Problematické je vícenásobně přenesené, je vícenásobný mm, požadavek po lepší podpoře malých a středně velkých podniků, třeba kompromisní návrh 5. Já bych souhlasila s tím, kdyby se jednalo o privátní kanály, ale takové změny byly doposud odmítány. Byla tady spíš žádost o veřejné kanály. V mnoha zemích, například v Itálii, množství těch falešných kreditů ohromné. Už celé roky by bylo úlohou těchto států eh, vyčistit si bankovní rozvahy ale k tomu asi neexistuje buď vůle a nebo ochota a, pro, a nemůžeme tedy si za to podepsat, aby tyto země potom dostaly další prostředky, protože všichni musí dostat své odpovědnosti také více návrhu eh, ve které by vedly k další centralizaci. Odmítáme princip subsidiarity, musí zůstat rozhodující koncepcí a eh, je třeba, aby eh, to bylo v souladu s tím, aby byl fungující vnitřní trh. Teprve potom můžeme o to odvozovat další regulaci. Leží nám na srdci následující eh, věc. Každý stát má své specifické hospodářské struktury eh, úroveň vzdělávání německých univerzit je stále horší a harmonizace byla chybným rozhodnutím v této oblasti. Pro etablovaný německý duální systém se vyplatí bojovat a proto vás tady všechny žádám, abyste zítra souhlasili s mým návrhem 620, abyste ho odhlasovali. Děkuji. Euh, je remercie la, la Děkuji paní zpravodajce já bych chtěl říci, že tento text považuji za velice důležitý, protože evropský semestr to je přece jenom taková, takový limit, taková mes, během které máme usilovat o to, abychom se dostali z té krize, ze které jsme se dosud nedostali a úkolem našeho výboru by mělo být eh, jak si podporovat reálnou ekonomii, skutečné podniky, tak aby, což v tedy v rámci toho eh, semestru naši spoluobčané a voliči někdy vnímají jako to, že je potřeba dodržovat určitá stanovená čísla, ale přitom příliš nechápou, z jakého důvodu. Myslím si, že předložené kompromisy jsou skutečně výtečné. Myslím si, že je dobrý důvod, proč to jsou právě tedy kompromisní návrhy. Myslím si, že je důležité, že hovoříme o růstu e, zaměstnanosti, o ekonomické, o reálné ekonomice, také o nedostatku soukromých a veřejných investic v celé Evropské unii. A myslím si také, že bychom neměli zacházet příliš daleko. Neměli bychom do toho textu házet vše. Takže souhlasím s tím, co právě říkala paní předsedkyně, že je to právě náš výbor, výbor IMCO, výbor pro vnitřní trh, který by zde měl eh, hrát svou úlohu. Možná, že máte někteří pocit, že už se skutečně blížíme k tomu cíli a že nebylo zohledněno vše, všechny ty návrhy. Ale já si myslím, že je velice důležité, abychom zde byli jednotní, abychom vyslali jasný signál, čeho chceme dosáhnout v rámci tohoto semestru. Existuje v parlamentu celá řada dalších výborů, které se zabírají makroekonomikou, ale náš výbor se zabývá mikroekonomikou, to znamená konkrétně tou reálnou ekonomikou, tvorbou pracovních míst a tak dále. Takže já ten, tu zprávu eh, podporuji tedy i s těmi kompromisními návrhy a v té stávající struktuře. Děkuji. Děkuji ti, Vicky, paní předsedkyně. Chci se připojit k tomu, co řekl můj předřečník. A poté, co jsme si mm, se podívali na návrh zprávy, opravdu se k němu připojuji. Myslím si, že evropský semestr má důležitou funkci pro další rozvoj Evropské unie a eurozóny jako takových a že role, kterou eh, hraje tady výbor pro vnitřní trh i v, této, v tomto parlamentě s kom, od, komise, eh, od konference předsedu je podceňovan. Vidím to i v naší frakci. Ten či onen si myslí, že roli hrají pouze makroekonomická kritéria. Ale když potom vedeme eh, ty diskuze s členskými státy, tak musíme vzít na vědomí, že hovoříme s nimi o tématech, o kterých rozhodují oni. A makroekonomické řízení se neprovádí v parlamentu evropském, ale v jednotlivých finančních ministerstvech. A proto si myslím, že je důležité, abychom opět i v tomto roce, a proto, milá Vicky, bych tě vyloženě chtěl poprosit o to, aby na konferenci předsedů výboru, a doufám, že paní kolegyně Gepard a já samozřejmě také v mé frakci se budeme moci postarat o to, aby v našich frakcích jsme získali většinu abychom na konci prostě se nemuseli spokojit s tím, že parlament bere na vědomí zprávu IMKA, ale abychom skutečně se objevili v evropském semestru. Eh, tady bych prosil o tvou podporu. Evelyn Evelyn Gepard. Děkuji mnohokrát. Já bych také chtěla eh, souhlasit s tím, co tady zaznělo. Myslím si, že je to mimořádně důležité. A v tomto parlamentu máme znovu a znovu potíže a zcela zjevně je to ve všech politických skupinách prosazovat ta témata, kterými by IMCO mohl přispět a která jsou nesmírně důležitá. A slyšíme to znovu a znovu a musíme ale o to usilovat znovu a znovu a na konferenci předsedů ještě jednou toto jako téma nadneseme, abychom jednoznačně poukázali na to, že to musíme odpovídajícím způsobem vnímat. To je společná úloha, kterou máme ve všech politických skupinách i v mé. I my se skutečně na to podíváme a vím, že můj kolega mě také plně podporuje. Takže budeme na tom dále pracovat. Ano, jenom jsem si chtěla vyslechnout diskusi. Ještě jednou děkuji za práci, kterou jste této eh, věci odvedli. Eh, někdo se chtěl vrátit k, tomuto bodu směrnice o službách eh, znovu otevření celé této směrnice. To není něco, co bych podpořila já. Lepší implementace a vymáhání, zvláště článku 20 to je něco, co bych podpořila. A zaznamenala jsem, že jak paní Gebhardt, tak um, uh, pan Kalas, um, ano, zpráva z vlastní iniciativy, právě přišel její první verze, eh, tak ta jasně ukazuje, že to je něco, eh, co spadá pod článek 20, diskriminace, neferová soutěž. Máme tady směrnici o službách, která Um, se snaží odblokovat um, tyto uh, služby a my se musíme více na to soustředit, tak aby se byla lépe implementována. Ale já osobně bych byla se zpravodaj a řekla, teď není nezbytně čas na to, aby se to úplně přepisovalo, tato směrnice. Teď bychom měli uh, se propracovat tímto semestrem, tak abychom zajistili, že toto bude řádně implementováno. Ano, této věci zpravodajka. Děkuji. Zdá se, že je to velmi obtížné téma, nebylo jednoduché dosáhnout kompromisu. Vždycky jsme se, se snažíme začlenit více a více do tohoto stanoviska, než je možné a e, rozšířit rámec celého tématu. Když jsem pracovala na tomto návrhu stanoviska, tak mým cílem bylo soustředit se na oblast, která spadá do naší působnosti a ukázat na stanovisko výboru IMCO. A spolu s kolegy jsme se snažili odvést tuto práci. A všechny ostatní otázky, jako sociální charta, by eh, oslabily mm, toto stanovisko. Přestože chápu přání eh, ze strany kolegů začlenit eh, další různé oblasti a jiné aspekty, přesto bych, se, bych ráda požádala, abychom se soustředili na hlavní poselství které by posílilo práci tohoto výboru. A tato práce je dobrým příkladem tohoto a e, tímto bych ráda poděkovala za spolupráci kolegům. Jsem si jistá, že nastane čas, kde budeme moci e, zapracovat i ostatní detaily. Vidím, že kolegyni. Jan se nelíbí skutečnost, že nemohu podpořit pozměňovací návrh 30, a to ne proto, že bych s tím nesouhlasila, ale eh, chtěla bych eh, odstavci 2 eh, zmínit kvalifikaci jednotného trhu v rámci evropského semestru. A všechno ostatní by toto poselství oslabilo, protože by to celé to pole rozšířilo. Takže bych vás chtěla požádat o pochopení. Tento návrh stanoviska tímto to. Doufám, že budete se mnou souhlasit a budete spolu se mnou hlasovat. To je to záležitost. Děkuji. Ano, děkuji. Budeme hlasovat zítra ráno. 9.30. Je to tak? Výborně. Ne v této místnosti. Chtěla bych vám znovu připomenout, že nebudeme zasedat zítra v této místnosti. Budeme v Jan, místnosti Jan. Prosím, připomeňte všem ostatním také, protože to může vést k eh, zmatkům. Čtyři Q1 sál. 4Q1 v budově Jan. Děkuji. Okay, could somebody see if we... Tak, mohli bychom mobilizovat um, ostatní koordinátory, bychom mohli mít setkání koordinátorů. And especially Anna Maria. Anna Maria. Vím, že to minule k tomu nedošlo. Že se tato zpráva nedostala.